Pan przewodniczący! Good morning. Dámy a pánové, vážení kolegové, zahájíme naše plenární zasedání. Oznamuji, že pokračujeme zasedání, které jsme eh, eh, přerušili eh, v 13. října 2001. Protokoly a texty, které byly schváleny 12. a 13. října, jsou k dispozici. Jsou k nim nějaké připomínky? Nikdo nemá, proto tyto zápisy jsou pokládány za schválené. Dovolte mi, abych vás na začátku informoval. Máme před sebou týden rozhodnutí, která jsou pro Evropu velmi důležitá. Včera jsem se zúčastnil zasedání eh, Evropské rady a eh, ve čtvrtek se bude končit zasedání summitu eh, z členských států euroskupiny a členské státy budou muset eh, rozhodnout tak, aby to usklidnilo trhy a také naše občany. Ještě ve čtvrtek eh, pánové Van Rompuy a Barroso podají zprávu o usnesení summitu. Bude to ve čtvrtek dopoledne tady ve Štrasburku. Velmi důležitá rozprava. Důležitými body na této plenární eh, schůzi bude také zítřejší rozprava o evropském semestru a také ve středu hlasování o rozpočtu. Přáli bychom si, aby rozpočet na roku 2012 byl rozpočtem investic, hospodářského růstu a tvorby nových pracovních příležitostí. Rád bych rovněž nyní poděkoval těm kolegyním a kolegům, kteří se zúčastnili v konferenci věnované nově, mno, nový, novému víceletému rámci, finančnímu rámci na léta 2014 až 2020. Eh, ta konference se konala minulý čtvrtek a byla to iniciativa Evropského parlamentu. Byla to naše myšlenka a ta konference byla velice zdařilá. Proto existuje návrh, abychom za půl roku a za rok pokračovali v těchto konferencích. Chtěl bych znovu zdůraznit, že se jí zúčastnilo více než 30 zástupců Evropského parlamentu, kteří tam byli trvale eh, přítomní a byl to velice důležitý hlas v diskusi a také jsme tam byli velice vidět. Další informace. Eh, v Tunisku se včera konaly první svobodné demokratické volby v této zemi. Je to historický okamžik pro Tunisko i pro celý arabský svět. Eh, hlasování se pokojně a odpovědně zúčastnilo více než 90 oprávněných voličů podle informací. Eh, přejeme úspěch novému novému parlamentu i při další příští volbě, ty, eh, pardon, eh, vládě. Ty volby na místo sledovali členové pozorovací mise Evropského parlamentu. V nejbližších dnech dostaneme zprávu a já eh, v neděli osobně navštívím Tunisko a už od začátku, po druhé tam budu od začátku arabského jara národů, protože my si myslíme tady v Evropském parlamentu, že to je velice důležité místo, myslím Severní Afrika pro celé Evropské Evropské společenství. Dále, Rybia, to je další z našich jižních sousedů. A ten teď může již plně vykročit k demokracii a vytvořit eh, přechodnou vládu. Eh, nová, nový politický pořádek této země se bude muset opírat o eh, právní stát a respekt pro základní svobody všech občanů. Nejbližší sobotu pojedu i do Libie, kde se sejdu s našimi partnery a bude tam hovořit o aktuálních nejdůležitějších tématech. Jsem velice rád, že tam jedu, protože ta země už je úplně svobodná svobodná a přece občané této země velice trpěli během déle než čtyř desetiletí diktátorských vlád Muamara Kadáfiho. Další informace. Minulý týden eh, jsme dostali dobrou zprávu pro Španělsko i všechny její občany. Eh, Deklarace teroristické organizace ETA o definitivním ukončení eh, ozbrojených akcí, což ale musí být spojeno i s tím, že se ETA sama rozpustí a že všichni její členové složí zbraně. S odnosíme S velkou úctou eh, se eh, díváme na eh, snahy všech španělských demokratických institucí a pořádkových služeb, které bojovaly proti terorismu. Demokracie znovu zvítězila na terorismu. Je to dlouhodobý boj, který má mnoho vln. Projevujeme, vyjadřujeme solidaritu také rodinám 829 Eh, obětí více než 40 leté činnosti teroristické organizace ETA. Ale eh, dostáváme tragické zprávy z Turecka. Více než 200 osob eh, zahynulo v důsledku nedělního zemětřesení v této zemi. Jménem Evropského parlamentu chci vyjádřit soustrast rodinám obětí dnes jsme spojeni v bolesti s tureckým národem. Prosím vás všechny, kolegyně i kolegové, abyste povstali a uctili minutou ticha eh, památku obětí země, zemětřesení v Turecku. Thank you. Děkuji vám. teď mám pro vás tyto ústřední, úřední organizace. Příslušné orgány ve Švédsku mě informovaly, že místo paní Leny Ek eh, zde bude zasedat pan Kent Johansson a to od 18. října 2011. Rád bych přivítal našeho nového kolegu. Srdečně vás vítáme.